začne zítra v 9 hodin, bude trvat do 13 hodin. Pořad jednání byl zveřejněn a je k dispozici na webové stránce Evropského parlamentu. Děkuji všem eh, poslancům a poslankyním i tlumočníkům eh, za to, že dnes vydrželi. Děkuji vám, končím toto zasedání a přeji šťastnou cestu domů.